Včera proběhlo první kolo prezidentských voleb na Ukrajině. Naši kolegové se účastnili jako pozorovatelé a mohu říci, že jsme neslyšeli žádné oficiální informace o nepravidelnostech eh, při těchto volbách, ale kolegové nás budou brzy informovat eh, oficiálně, brzy se dostaví. Eh, doufáme, že ty volby proběhly férově a že to tež bude platit o druhém kole, které proběhne počátkem února. Od 1. ledna Španělsko převzalo předsednictví Evropské rady. Je to poprvé první předsednictví podle nové smlouvy a my doufáme, že se podaří dosáhnout našich cílů. Eh, s Mm, ministerským předsedou Zapaterem eh, proběhne eh, debata eh, v předsednické trojice o těchto cílech. Kolegové a kolegyně, prosím, ještě přijměte moje nejlepší přání do roku 2010. Eh, doufáme, že začátek nového desetiletí, ačkoliv bude těžký, budeme muset eh, pracovat velmi tvrdě podle nové smlouvy a nastává nová éra pro Evropskou, smlouvu, pro Evropskou unii. Eh, přesto vám přeji mnoho úspěchu. Evropský parlament přejíbírá větší zodpovědnost za budoucnost EU. No a nyní se dostaneme k našemu programu. Zápis se předchozího zasedání ze 17. prosince jsou nyní vám k dispozici. Má prosím někdo něco k tomuto zápisu? Jestliže ne, považujeme tento zápis za schválený. Nyní mi dovolte, abych vám sdělil, že od dneška